Eh, Dámy a pánové, budeme pokračovat v naší schůzi. Vítejte. Doufám, že jste dobře poobědvali a nejprve mám jedno sdělení a prosím, abyste souhlasili s tím, co vyplynulo ze schůzky koordinátorů. Co tedy navrhují koordinátoři? k otázce právní ochrany finančních zájmů. Paní Gressle předloží příslušný dokument. Doufám, že s tím souhlasíte. Ano. K otázce strukturálních fondů, a to v oblasti sociálních fondů je odpovědná frakce EPP a ta nám uvede zpravodaje. Vyřešíme to formou dopisu příslušným výborem v oblasti reform sociálního fondu je samozřejmě sociální výbor. Ehm, momentálně se to nedá řešit jinak. EPP bude jmenovat zpravodaje a to eh, sdělíme dopisem eh, předsedy. Co se týče přípustné míry chybovosti, včera jsme o tom a skonstatovali jsme, že jsou nutné kontakty s různými institucemi a má to být jako follow-up eh, posledního funkčního období a to bylo také takto schváleno. únoru budeme hovořit o e, tématu peer review. Toto téma bylo také schváleno. A co se týče zvláštních zpráv účetního dvora, do března 2009 očekáváme zprávu o programu veřejného zdraví Evropské unie 2003-2007 EPP je příslušnou stranou a také bude jmenovat zpravodaje a hned e, budeme hovořit o dalších zvláštních zprávách. Dohodli jsme se, že co nejvíc zpráv chceme zpracovat ještě během tohoto funkčního období, ale musí musí být včas předloženy, když je budeme tedy ještě projednávat v březnu, tak potom nový parlament jim bude udělovat absolutorium za rok 2008. Takže e, zatížení sekretariátu by také mělo být pod kontrolou zprávy, byly již rozděleny. Opět budu e, citovat v angličtině zvláštní zpráva pomoc 2008 je cross compliance efektivní politikou Januš Vojenskovský je zpravodajem dále zvláštní zpráva 2009 účinnost podpory EU v oblasti svobody, eh, bezpečnosti a eh, eh, spravedlnosti vzhledem k Moldavě, Ukrajině a Bělorusko. Maria Ivanova Jukčeva je zodpovědná za tuto zprávu a potom ještě jednou, pokud to včas dostaneme od účetního dvora, je to zpráva 2008 a je to pomoc pro subsaharskou Afriku. Pan Štas bude zpravodajem a potom zvláštní zpráva 2008 e, bude to politika ISPA 2002 až 2006. E, socialistická skupina navrhuje pana místopředsedu Liberackého. Liberacký, ano, bereme to takto na vědomí. Děkuji. A jako poslední bod obnovení eh, výboru OLAF. Víte, že tu bylo usnesení také eh, na základě zprávy paní Kresle. Bude to takové částečné obnovení monitorovacího výboru pro OLAF. A mám do dopis pana Kalasa, pana Petteringa, a tam se odráží postoj parlamentu. Včera jsme obdrželi odpověď od místo předsedy Kalase a koordinátoři navrhují, abychom usilovali o vytvoření pracovní skupiny. Tato pracovní skupina bude složena eh, z záběra tohoto výboru a ze stále zpravodajky pro otázky Olafu paní Gresle. Je k tomu něco ne, je to schváleno, děkuji všech na eh, doporučení koordinátorů jsme přijali a můžeme přistoupit k programu, ale než tak učiníme, eh, protože se vlastně na webu vysílá dnešní jednání. Eh, dnes se eh, vedla diskuse o tom, že jsme tedy přímo v přenosu eh, či ne. Eh, jsme pro transparentnost a během těchto eh, dvou dní nás mohou sledovat na celém světě. To tedy neznamená, že by se má tvář měla všude teď objevovat. Je tu také pár dalších lidí, ale jsem velice rád a úplně v poslední řadě chci přivítat váženého kolegu, někdejšího kolegu, je to Freddy Black, kterého bych chtěl přivítat přivítat i jako osobního přítele Freddy. Vítej ve starých řadách našeho výboru. Freddy Black byl určitou eh, dobu jedním z místopředsedů tohoto výboru. Vítej tedy mezi starými přáteli, Freddy. So, damit kommen wir zu tak se dostáváme k bodu 14 našeho pořadu jednání udělení absolutoria za rok 2007 komisi. Eh, příslušný zpravodaj je pan Ody a vítáme tu paní Danutu Hybnerovou a později se k nám připojí také pan Potočník. Za účetní dvůr eh, vítám oba eh, členy paní Kajulajte v našich řadách a pana Noaka. Vítejte v výboru pro kontrolu rozpočtu a slovo má nyní jako první účetní dvůr paní Kajulajt. Prosím, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové výboru pro kontrolu rozpočtu, paní komisařko. Já budu eh, komentovat eh, klíčová zjištění účetního dvora eh, týkající se komunitárního financování oblasti politiky soudržnosti, která se stává ze čtyř strukturálních fondů a fondu soudržnosti. V roce 2007 eh, se Celkové financování politiky soudržnosti pohybovalo ve výši 42 miliard euro, což je 36,9 celkových plateb z evropského rozpočtu za rok 2007. Sedm eh, kontroly Evropského účetního dvora se týkaly strukturálních fondů a také fondů soudržnosti a rovněž zákonnosti a řádnosti těch průběžných plateb z fondů z roku 2007. Kontroly byly prováděny jednak ze strany členských států a také na úrovni komise. A jak jistě všichni víte, kontroly ve členských státech mají za hlavní cíl, jak zjišťovat, jednak zjišťovat tedy ty chyby, tak také zabraňovat chybám v jednotlivých platbách těm konečným příjemcům. Účetní dvůr analyzoval 16 operačních programů v 16, 16 členských eh, státech a celkově zhodnotil 11 z těchto systémů jako efektivních, tři jako neefektivní a dva jako efektivní. Těch jedenáct tedy bylo částečně efektivních, částečně účinných. Ty hlavní eh, problémy eh, spočívají, pokud jde tedy o řídící orgány, v nedostatečných každodenních eh, kontrolách a také v neschopnosti nacházet dostatek podpůrných dokumentů. Pokud jde o ty platební orgány, tam hlavním problémem je to, aby zjistili, že řídící orgány neprovedly dostatečné kontroly. A pokud jde o ty eh, auditní úřady, tam nebyly prováděny dostatečné kontroly týkající se fungování těch eh, mechanismů na té nižší úrovni. Pokud jde o ten eh, systém eh, dohledu ze strany komise. Tím cílem není eh, zachycovat ty individuální chyby, ale spíše vystihnout nebo postihnout to, když ty kontroly na nižších úrovních nezachycují ty individuální chyby. To je tedy důležité pochopit, že se to týká vlastně celku toho financování v členských státech, nikoli těch individuálních programech. Komise se snaží prostřednictvím těch eh, auditů eh, zjistit, které kontroly probíhající v členských státech jsou neefektivní. Za tímto účelem účetní dvůr zanalizoval 20 auditů, které provádí komise v oblasti soudržnosti. A eh, výsledkem tedy bylo, že komise ve svém eh, vlastní zprávě eh, předlož, hovořila o tom, že těch eh, rizik je mnohem více než v roce 2006. Dalším aspektem monitorovacích činností komise je také to, že i ty nesrovnalosti ve výdajích jsou členskými státy dostatečně postiženy. Z tohoto důvodu komise musí sbírat, analyzovat a dohlíž, údaje a dohlížet na celý ten proces. Nicméně v roce 2007 komise nebyla eh, schopna dokázat, že tedy členské státy eh, řádně zpětně získaly příslušné výdaje. Ty účinné kontroly samozřejmě zde nejsou eh, jen proto, aby zde byly, jsou důležité právě pro předcházení chybám v placení dávek. Nyní, eh, pokud jde o eh, ty, po ty stati, pokud jde o ty statistiky, účetní dvůr analyzoval 180 prozatímních plateb v letech 2007 byly to tedy platby uskutečněné v období 2000 až 2006. 46 programů soud eh, účetní dvůr zhodnotil jako eh, uspokojivé. Nebyly tam tedy žádné závažné chyby. V roce 2006 eh, těch takovýchto uspokojivých projektů bylo pouze 31%. Pokud jde o fond rozvojové pomoci, tam ty nejzávažnější chyby spočívaly v kritériích, pokud jde tedy o kritéria způsobilosti a také v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. A pokud jde o fond soudržnosti, tam docházelo k k určitému přeceňování nákladů. V tomto roce Účetní dvůr odhaduje, že ty nejnižší eh, limity, pokud jde o příliš eh, vysoké platby je 11%, což znamená, že ta pravděpodobnost, že k tomuto jevu dojde, je 11% nebo více. Pokud jde o určité eh, další chyby týkající se Eh, souladu s předepsaným postupem, eh, ty jsou také závažné, nicméně často se nedají kvantifikovat. A nyní přecházím eh, k té obvyklé poznámce. V podstatě na otázku, zda ty peníze se ztratily, nelze odpovědět jednoznačně. Jediná jasná věc je to, že při vynakládání těchto peněz došlo k chybám v souvislosti s řádností a se zákonností. Je také eh, velice pravděpodobné, že pokud došlo k nějakým eh, nesprávně vyplaceným projektům, takže členské státy je nahradí nějakými jinými projekty, pravděpodobně již ale nezíská zpět od těch konečných příjemců. A e, na závěr několik slov e, doporučení účetního dvora. Jako vždy, když ty chyby jsou četné, tak e, se automaticky navrhuje ověřit fungování toho kontrolního řetězce a řízení. A Účetní dvůr si je vědom toho, a také to řekl ve své výroční zprávě, že to může pro komisi představovat eh, vyšší náklady na audit a také vyšší náklady na dodržování pro členské státy a také pro ty konečné příjemce. A z tohoto důvodu soud eh, doporučil a nyní eh, cituji se sdělení komise o reformě rozpočtu. Účetní dvůr tedy doporučil, aby politické úřady, politické orgány byly připraveny v kontextu podstatného přeskumu evropského Eh, rozpočtu radikálně eh, znovu promyslet to, jakým způsobem jsou ty programy výdajů uspořádány. Děkuji. Eh, děkuji paní Kajulajt, děkuji také za velice přesné zhrnutí za krátkou dobu. Myslím, že pro nás, pro poslance, je to mnohé, na můžeme navázat. Děkuji. Paní komisařko, máte slovo. Uh, Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, také z účetního dvora. Já bych chtěla poděkovat paní Kalulajte za vyváženou prezentaci této části úče, u, výroční zprávy. Účetní dvůr také uznal pokrok, ke kterému došlo a také řekl, že zatím se toto neprojevilo ve snížené chybovosti. Komise také spravuje rozpočet velice seriózně. V minulém roce jsme také schválili akční plán na posílení našich akcí a toto jsme udělali, protože jsme dostali od vašeho výboru v roce 2006 jasné signály o tom, že chcete, aby skutečně došlo ke snížení chybovosti v této oblasti a my jsme také svůj závazek splnili. Komise 3. února schválí svou e, závěrečnou zprávu a můžeme říci, že 77 akcí bylo již dokončeno a postupovali jsme velice přísně. Tři příklady 2008 jsme schválili 10 rozhodnutí o odložení plateb, protože členské e, státy měly slabiny v kontrolních systémech. V roce 2007 zde byly pouze jedno rozhodnutí o odkladu. Pokud se týče revizí, tak tady jsme schválili 26 rozhodnutí ve srovnání se 16 a pro jednotlivé fondy jsme udělali revizi ve výši 1,1 miliardy euro. Proto že eh, tyto částky, tato částka se nyní zvýšila. Eh, to, co máme ještě před sebou, je to, že to bude celkově 2,8 miliard euro. My sledujeme systematicky všechny chyby, které byl identifikoval účetní dvůr či OLAF, ale výchozí bod eh, ve výši 80 náprav, ke kterým došlo, toto e, vlastně vyvolala e, komise. A my se srovnáváme s rokem 2007 a dvůr nám dává určitou pozitivní zprávu. Je tady lepší hodnocení e, celkového fungování kontrolních systémů ve srovnání s minulosti. To znamená, že naše systémy jsou označeny za uh, částečně účinné a je tam tedy e, žluté světlo a ne červené světlo. Také bylo již řečeno, že došlo také k pokroku v jednotlivých auditovaných členských státech ze 16, proce, e, ze 16 programů auditovaných Eh, dvorem byly pouze tři programy označeny za neefektivních a v, minul, v tom předcházejícím roce to bylo 13 neefektivních z 19. Také bylo konstatováno, že projekty eh, mají stále méně chyb a tento počet se zvýšil o 50% ve srovnání s rokem 2007. A generální ředitel obyvatelství také toto všechno uvítalo. To znamená, že tendence se ubírají správným směrem. To nám indikuje, že snahy komise v posledních letech Eh, například formou tréninku a školení přináší své plody. 11% chybovost je však nadále příliš vysoká. To znamená, jak zabezpečí komise další zlepšování systému, tak aby došlo ke snižování chyb. Je to pět akcí, eh, které hodláme navodit je to především odklad plateb, který motivuje členské státy, aby zřídili primární efektivní kontroly. Za druhé, chceme, aby přísné kontroly, které byly zřízeny v roce 2007, budou plně pracovat. Za třetí, ukončovací proces pro eh, programy také zabezpečíme, aby členské státy plnili eh, a také zpracovávali správné výroční zprávy. Vydali jsme nové pokyny pro rok 2008. My eh, se skontaktujeme v březnu s rozpočtovým výborem a budeme o tomto hovořit. Komise skutečně dobře spolupracuje s členskými státy, které dobrovolně řekly, že poskytnou eh, de, národní DAS, protože my se domníváme, že toto může být motorem zlepšení. Za páté, udělali jsme radikální opatření směrem ke zjednodušení. Je tady dohoda, že pravidla jsou příliš komplexní a složitá a to vede také k chybám. My jsme zřídili pracovní skupinu, která bude zkoumat, zdali můžeme udělat další opatření z krátkodobého hlediska. Ale komise nebude chtít, aby došlo ke změně nařízení, které by eh, změkčilo celé nařízení do roku 2013. A to musíme říci, že tyto politiky také obsahují velké rizika, protože se zde investuje do dlouhodobého rozvoje, jsou tady investice na národní, mezinárodní a lokální úrovni. Je to několika letá politika, kde se investice provádí v průběhu několik let a proto výroční chyby mohou být vyšší než v jiných případech. Také stále systematicky sledujeme další věci. Politika soudržnosti je klíčovou politikou Evropské unie, tak, tak to v poslední době je také často zdůrazňováno. To je to, proč chceme posílit naše kontrolní systémy a chceme snížit počet chyb. Eh, zpráva za rok 2007 účetního dvora také ukazuje, že došlo k pokroku, na kterém budeme dávno budovat. My podporujeme výbor pro kontrolu rozpočtu, komise také vítá pozitivní výsledky, které byly nastoleny. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko. Než dostane slovo pan zpravodaj, chtěl bych jenom říci, že mám opravdu radost, že pan místo předseda regionálního výboru, pan Ulbricht, je mezi námi i koordinátorka za e, socialistickou frakci, paní Grel. A myslím, že to dodá lepší obsahovou substanci naší diskuzi. Slovo má, jak bylo dohodnuto, náš hlavní zpravodaj, pan Odí pro tu obvyklou proceduru otázek odpovědí, prosím. Děkuji, pane předsedo. Má první slova budou směřovat na paní komisářku. Chtěl bych vám poděkovat za upřesnění, které jste na začátek naší dnešní pracovní schůze přednesla. Také bych chtěl poděkovat paní Kaljulajt za její prezentaci, za její zprávu, protože nám to umožní mít zde tuto výměnu názorů. Chtěl bych také eh, říci, že se musím vrátit do svého členského státu z důvodu eh, pohřbu jednoho svého eh, kolega a také jsem se již z těchto důvodů omluvil panu komisaři Potočníkovi. Chtěl bych se zeptat, paní komisařko, kolik plateb provádíte celku všech těch politik, které máte na starosti. To znamená, eh, jednak tedy jde o politiku soudržnosti, která je vlastně druhou největší politikou Evropské unie. Kolik tedy plateb je to za rok? Eh, myslím to tedy v těch částkách, jaké částky to jsou. And you're waiting for the reply now chcete, abych odpověděla nyní? Ano, já obecně mohu říci, že komise v průměru má tři prozatí, průběžné platby na eh, každý program za rok, to je asi 160 programů, 160 eh, plateb a týká se to tedy veškerých probíhajících programů. A my nevíme úplně přesně jako komise ten přesný počet, ale u e, fondu Evropské, Evropského fondu regionálního rozvoje tam je to 700 e, tisíc. Samozřejmě musíme přihlédnout e, k tomu programu, který je poměrně omezený, ale možná by ještě kolegové z generálního ředitelství pro zaměstnanost měli nějakou podrobnější odpověď k tomu. Pokud jsem to tedy pochopil správně, tak je to 700 tisíc plateb za rok? Pokud eh, mi eh, dovolíte, já bych požádala kolegu Martina, aby tu otázku zodpověděl detailně. Děkuji. Komise provádí eh, průběžné platby členským státům po jednotlivých programech. Takže, jak řekla paní komisařka, v průměru my obdržíme tři žádosti o průběžné platby na program za rok. A protože máme 545 programů ve všech strukturálních fondech v jednom, tak to znamená, že v jednom roce Komise provede asi 1600 průběžných plateb členských států na programy, ale dále jsou zde ještě ty individuální programy, takže eh, jsou vlastně financovány i tyto individuální programy a my jako komise nemáme podrobné informace o všech těchto programech, protože to se děje na úrovni členských států. Nicméně očekáváme, že u Evropského fondu regionálního rozvoje je asi 700 tisíc těchto eh, programů celkově, tedy za celé období. A eh, v Evropském fondu, zemědělském fondu pro rozvoj venkova, tam jich je eh, asi milion. Pravděpodobně tedy se to týká asi milionu projektů. Děkuji, pane řediteli. Vy tedy ty platby provádíte směrem k členským státům a ty potom vlastně za komisi vyplácejí mm, ty programy a to v podstatě znamená, jako byste to platili vy. Nyní bych se chtěla zeptat účetního eh, dvora, eh, zda těch 180 eh, programů, který, které auditovala, které analyzovala, považuje za průkazné, tedy za postačující počet. Děkuji. Technická odpověď, pokud mohu. Podle eh, účetního dvora, eh, tam se to tedy děje ve dvou eh, částech ta kontrola, tak pokud například v, v rámci toho čísla 180 není žádný problematický projekt, tak potom tedy může účetní dvůr říci, že žádným chybám nedochází. Pokud na, eh, na základě těch předchozích eh, zjištění máme eh, předpoklady, že těch chyb bude více, tak provedeme zjištění a snažíme se Eh, snažíme se tedy zjistit, o jaké chyby by mohlo jít a my s těmi 180 platbami eh, když tedy v 95% je to uspokojivé, tak odhadneme tu míru, eh, tu nejnižší míru na 11%. Děkuji. Já jsem se ještě chtěl vrátit k těm čtvrtletním zprávám o akčním plánu, který byl předložen paní komisařkou, pokud jde o tu míru rizik, která byla 12% za rok 2006, v tomto roce je to 11%. Jaký máte obecně pocit eh, z toho dopadu toho akčního plánu a zda může skutečně eh, způsobit eh, pokles té míry, té hodnoty a jak se obec, osobně díváte na předpoklady účetního dvora, který eh, provádí ten odhad eh, těch nadbytečných plateb na 11 Jak se tedy díváte na eh, tento odhad účetního dvora? My se domníváme, že chybovost ve výši 11% je neakceptovatelná a právě proto chceme chybovost snížit a proto jsme také schválili akční plán, kde se chceme zaměřit na opatření, která by měla chybovost snížit. A jak jsem již na začátku řekla, tak my jsme jsme víceméně dosáhli plánovaných cílů našeho akčního plánu a my skutečně máme pocit, že se blížíme ke strategickému cíli snižování chyb. V dnes v této fázi víme, známe hlavní chyby, hlavní typy chyb a proto můžeme naše opatření na ně nasměrovat. Především v oblasti veřejných výběrových zakázek, což je největší chyba, která se vyskytuje v členských státech, tak tady jsme uspořádali celou řadu seminářů, tak abychom e, zvýšili znalost o požadavcích, tak abychom mobilizovali členské státy, aby dělali více v oblasti školení a také zvedání povědomí o těchto záležitostech. Také jsme doporučili členským státům, aby se snažili aplikovat stejnou úroveň a standardy, jako to děláme my v našich auditech. Také souhlasíme s účetním dvorem, že hlavním zdrojem chyb to jsou, to je práva a management a to znamená, že my se na tyto oblasti zaměřujeme. Máme také zacílené audity řídících jednotek, tedy managementových orgánů a to je nejenom pro manažerské orgány, pro řídící orgány, ale také pro orgány, které provádějí certifikaci, vydávají tedy osvědčení. Také jsme uspořádali s panem Bešem velice dobrý seminář a my víme, že chyby například e, také znamenají porušování pravidel při financování projektu. Některé tyto chyby jsou velice závažné. E, nemohu říci, že by nějaké fondy se tak říkají ztratily. Ve 120 projektech jsme našli pouze jenom jedno takové podezření na Eh, podvod a Olaf řekl, že eh, podezření je nižší než 1%, asi 0,01%. Takže eh, toto číslo se nám nyní také snižuje. Akční plán obsahuje všechny tyto tato opatření, které se e, zabývají největšími riziky a my se domníváme, že tato opatření také mobilizovala členské státy, aby prohloubili tuto aktivitu. My se domníváme, že jsme na správné cestě a proto jsem plná důvěry v to, že se nám bude dále dařit chybovost snižovat. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Já tedy eh, z toho, co jste řekla, usuzuji, že 11% považujete za nepřijatelných. Tedy, že to je příliš vysoké procento, ale souhlasíte s tím. Souhlasíte tedy s tou skutečností, že 11% celkových částek eh, vlastně tedy z té celkové částky 11% je to, co vlastně bylo vyplaceno jaksi navíc a budete se snažit eh, snižovat tuto částku. A rovněž jste řekla, že podvody v podstatě neexistují, tak jak eh, jsme se dozvěděli také z té zprávy předsedy účetního dvora. Pokud jde o, ty, eh, o tu zprávu, také bych chtěl tedy pozdravit kolegu na který je autorem té zprávy o absolutoriu. Evropský parlament eh, tedy požadoval eh, vyhodnocení kvality těch eh, výročních rezime týkajících se politiky soudržnosti a také politiky rybolovu. Dosud to provedeno nebylo. Chci se zeptat, zda to chcete provést a předložit také Evropskému parlamentu a zda ta současná rezime, tak jak jsou poskytována nyní skutečně jsou nějakou přidanou hodnotu, za nějak zlepšují řízení těch komunitárních fondů. My jsme v posledních dvou letech spolupracovali členské, se s členskými státy tak, abychom zabezpečili vůbec poskytování těchto výročních souhrnů a poprvé jsme je dostali loni a letos jsme vydali nový pokyn v prosinci minulého roku, tak aby se kvalita a užitečnost národních souhrnů zlepšila, tak aby byly konzistentní, srovnatelné, aby se dali více využít eh, jak pro nás, pro komisi, tak i pro členské státy a také pro parlament a pro účetní dvůr jako stroj informací. Možná, že si také vzpomínáte, že to nebyla snadná věc v roce 2007, když jsme si mysleli, že musíme zavázat členské státy, aby tento cíl splnili, tak členské státy reagovaly negativně a rozhodnutí rady, tedy členské státy tvrdili, že rada rozhodla, že finanční nařízení nepokrývá období 2000 až 2006 a že toto nezavazuje členské státy k tomu, aby předkládali výroční souhrny, ale potom po velké práci na straně komise všechny členské státy zaslali výroční souhrny mimo jednoho státu, které pokrývají minimální požadavky. A to je záležitost také pro nás, kterou se budeme zabývat, protože my můžeme pak pak dostávat od členských států detailnější souhrny s daleko větší analýzou. To myslím tedy analýzou faktorů, kont- kontrol, to znamená, že to není pouze seznam kontrol, které byly za určité období vykonány. To znamená, tato, tento revidovaný pokyn žádá členské státy, aby více zdůrazňovali analýzu ve svém souhrnu a také v sekci DAS ve výroční zprávě, tak že komise naléhá na členské státy, aby výroční souhrny byly něco více než pouhou kompilací stávajících informací. A také ředitel Dirk Andr napsal nedávno členským státu, a posílil tento vyslaný signál a my doufáme, že letos nedostaneme pouze kompilaci stávajících informací, ale že také dostaneme analýzu fungování systému v členských státech a také, že budou diagnostikovány problémy a budou také nastíněny eh, řešení, že budou popsány například osvědčené praxe prováděné v členské státech a také, že deklarace DAS, o tedy eh, eh, deklarace věrohodnosti, to znamená, já myslím, že jdeme správným směrem. Členské státy plní své závazky, ale ne o to, aby to dělali ještě kvalitněji. Děkuji, paní komisařko. Konkrétněji, pokud jde o ty kritické situace v některých členských státech, v té syntéze za rok 2007, kterou komise předložila, a která se poměrně dost podobá té z roku 2006. Tam generální ředitel regionální politiky týkající se tedy Evropského fondu regionálního rozvoje eh, vydává výhradu vyjadřuje výhradu pro deset eh, členských eh, států a u toho fondu soudržnosti tam je to pro pět členských států. A vy tam dodáváte, že v roce 2007 a na začátku roku 2007 byla přijata některá opatření na vyjasnění problému toho eh, sdíleného řízení se členskými státy. Můžete prosím nějak shrnout tato opatření a u těch členských států, kde jak vy, tak účetní dvůr jste eh, zdůraznili určité obavy, že tam tedy jsou určité problémy. Co plánujete u těchto států? Protože my jsme velice znepokojeni tou velice průměrnou kvalitou sdíleného řízení pokud tedy jde o ty konkrétní výsledky, jsme tedy velice znepokojeni tím, jak to sdílené řízení funguje. Pan ředitel Anne bude reagovat na tuto otázku. Děkuji. Hlavní prostředky, které se snažíme využívat v rámci akčního plánu, to je otázka nebo strategie push and pull. Takže na straně pull co jsme se snažili dělat v posledních dvou letech. Snažili jsme se informovat členské státy o tom, co se požaduje, co legislativa požaduje a také jsme se snažili vysvětlovat, jak tyto různé požadavky lze splnit. Na straně push jsme změnili náš přístup v roce 2007 po diskusi v předcházejícím roce a dospěli jsme k novému přístupu, pokud se týče odkladu a tak ke eh, odkladu pladeb a určitých náprav. A tady eh, eh, reagujeme daleko rychleji než v minulosti. To je vidět na číslech z roku 2008. My se snažíme také o to, aby auditoři, auditorská činnost se zaměřila na ony činnosti, kde vidíme největší rizika. Tak eh, a tyto informace dostáváme máme často sami, a nebo také účetní dvůr nám také dává ty informace. My se tedy snažíme zaměřit se na největší rizika. Tato strategie byla v roce 2008 posílená, intenzifikována a můžeme říci, že vzhledem k chybovosti tak v chybovosti se výsledky této strategie zatím ještě neprojevují. Ale já očekávám, že pokud se týče období 2005-2006, tak my vidíme, že došlo ke zlepšení na úrovni ukončování programu, ke kterému nyní dochází. A my také chceme parlamentu prezentovat naše vlastní odhady reziduálních, tedy zbývajících rizik, tak abychom viděli, jak probíhaly víceleté programy a po ukončení programu rizika samozřejmě klesají, protože jsou tam pouze reziduální rizika. Pokud se týče období do roku 2013, tak my doufáme, že se bude postupovat daleko přísněji, což je nyní také součástí nařízení. A když budeme naš, naší práci pokračovat, tak u, očekáváme, že výroční kontroly budou tedy prováděny každý rok a chybovost bude klesat. Toto bude pro nás hlavní kritérium, vůči kterému budeme poměřovat úspěšnost naší práce. Ještě dvě záležitosti, které bych chtěla dodat, týkající se akcí na zlepšení situace v členských státech. Jedno takovéto opatření nastartované komisí je to, že se zvýšil počet členských států, se kterými jsme podepsali eh, dohodu o důvěře. A je to asi 10 států a budeme muset podepsat další dohody, například s Anglií a s Dánskem. A podle našeho názoru toto povede k zásadnímu zlepšení auditorské a kontrolní činnosti. A jde o to, abychom vytvořili určitý benchmarking také pro ony členské státy, které nechtějí takovouto dohodu, takovouto smlouvu podepsat. Jak víte, tak toto platí pro léta 2026, to, eh, ale pro nové období 2007 až 2013 tak klíčové prvky této iniciativy byly začleněny do nařízení takže to bude mít potom také dopady při uplatňování nařízení. A ta druhá věc jsou tady také záležitosti týkající se především školení, vzdělávání. E, pro období 2007 až 2013 jsme začali velice včas, daleko dříve než v minulosti, než celé období započalo a také jsme dali členským státům pokyny, jak provádět kontroly a také jak má fungovat účetní orgán, tedy auditorský orgán a také jak provádět například vybírat vzorky, e, například týkající se paušálních plateb nebo také částečného ukončování programu a také již jsem se o dalších vzdělávacích akcích eh, zmínila, které jsou zaměřeny na eh, zvýšení kontrol na prvním stupni, na který těchto programů se zúčastnilo asi 500 500 lidí. Takže vidíme, že i členské státy hodlají přispět k tomuto procesu zlepšení, tak aby se zlepšila celá situace. Ko, se tedy přesvědčila členské státy, že s ní spolupracují a toto zabezpečuje další pokrok. Pokud jde o ty eh, platby, které tedy neměly být vyplaceny a došlo k ním tedy v důsledku nějakých eh, chyb vy je můžete vyžadovat od těch konečných eh, spotřebitelů nebo pou, eh, konečných příjemců nebo pouze od státu, protože je zde určité riziko, že to potom bude vlastně placeno dvakrát, že Eh, vlastně to jednak bude vracet ten příjemce a jednak ten eh, členský stát. Chci se zeptat, jakým způsobem toto je eh, děláno. Já možná tedy začnu s tou odpovědí a potom ještě požádám kolegy, aby mne doplnili. Chtěla bych říci, že samozřejmě, jak víte, v tom našem systému jsou určité nástroje, jednak tedy pozastavení suspenze a také finanční opravy, korekce. A to je vlastně takový hlavní nástroj pro ochranu rozpočtu společenství. My se však také snažíme nabízet určité pobídky v těch systémů řízení a kontroly v jednotlivých členských státech. V roce 2008, myslím si, že to již zde padlo, Evropská komise provedla Eh, určité korekce jak pro zemědělský fond, tak pro fond regionálního rozvoje. Týkalo se to chyb, na které poukázal jednak audit účetního dvora, také audit komise samotné. A pokud eh, se podíváme na účinnost, na ty jednotlivé eh, sumy, tak vidíme, že se tady ta účinnost zvýšila. Rovněž jsme formálně pozastavili v deseti případech financování v roce 2008. Týkalo se to 31 programů a projektů v rámci Evropského fondu soudržnosti. Komise tedy dělá, co má, ale samozřejmě také členské státy jsou povinny zpětně získávat to, co bylo vyplaceno eh, nějakým chybným způsobem od těch příjemců, kdykoliv je to možné. Nicméně eh, ty auditní podklady ukazují, že členské státy to nejčastěji dělají tehdy, pokud ty chyby jsou na straně příjemce. Jsou ale také případy, kdy ty chyby v podstatě provedly národní zprávy, nebo to jsou nějaké slabé stránky toho řízení a systému řízení a kontroly členských států spíše než že by za to skutečně mohli ti koneční příjemci. A v takovýchto případech samozřejmě to zpětné získávání od konečných příjemců e, nepadá v úvahu, protože takovéto náklady potom samozřejmě nese rozpočet toho příslušného státu. Chtěla bych také říci, a máme samozřejmě k dispozici finanční údaje, které zde kolegové mohou poskytnout, těch našich následných opatřeních eh, k těm výsledkům auditu. Tam jsme tedy zahájili eh, ten postup pozastavení určitých programů a také finančních oprav a doufáme, že prostřednictvím těch následných opatření vše, co je zjištěno, je také zpětně získáno. Děkuji, paní komisařko. Já eh, dříve než ještě eh, přijdu k závěrečné otázce, se chci zeptat na to zjednodušení. Úřední dvůr eh, řekl, že část těch chyb přímo vyplývá z velké složitosti evropského nařízení a členské státy často na to ještě nabalí další ze složitění. Jaký máte názor na nezbytnost zjednodušení nařízení a bude tedy toto zjednodušení na pořadu dne, protože na jeho nutnost poukazuje i účetní dvůr. Ano, já osobně se domnívám a myslím si, že hovořím za všechny kolegy v komisi, kteří jsou zapojeni do tohoto programu, do řízení strukturálních akcí Souhlasíme tedy s parlamentem i s účetním dvorem, že zjednodušení může být klíčové pro snížení míry rizik na straně konečných příjemců, ale také to může přispět ke snížení administrativní zátěže, a to jak pro příjemce, tak také pro národní administrativu. My v komisi se velice snažíme o podporu veškerých možností zjednodušení také na té národní úrovni, protože velice často se setkáváme s tím, že to, co přijde z Bruselu formou nařízení, je ještě více zkomplikováno na národní a dokonce i na regionální úrovni. A jak možná víte, na období 2007 až 2013 jsme v rámci tohoto úsilí zavedli značný počet zjednodušení při využívání strukturálních fondů. Také jsme, tak samozřejmě ale všichni víme, že je zde ještě další potenciál pro zjednodušování a v listopadu, kdy jsme v komisi rozhodovali o využití rovněž eh, politik soudržnosti v boji proti krizi v rámci toho programu na oživení ekonomiky. Jsme rovněž navrhli další zjednodušení celého systému a využívání fondů a Evropský parlament o tom ví, protože já jsem již eh, dvakrát o tom diskutovala ve, v regionálním výboru. A Rovněž tedy Evropský parlament eh, v prosinci eh, diskutoval o tom pozměňovacím návrhu, který by měl poopravit to finanční nařízení. A na konci března, pokud vše bude postupovat tak, jak má, dojde k tedy k tomu, že to úsilí o zjednodušení se stane skutečností, zvláště tedy pokud jde o regionální fond, ale částečně také, pokud jde o sociální fond. Úkol, před kterým nyní komise stojí, je udělat vše, co je v našich silách a budeme asi potřebovat, aby nám pomohli Evropský parlament, aby veškeré změny a zjednodušení, důležité zvláště pro malé a střední podniky, byly skutečně převzaty členskými státy a implementovány v těch politikách co nejdříve. My jsme přesvědčeni tedy, že zjednodušování je důležité, nicméně chtěla bych jasně říci, a diskutovali jsme o tom již také, že ať budeme zjednodušovat ten řídící a kontrolní systém jakkoliv, nesmíme tím ohrozit systém kontroly rozpočtu. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Já již nemám žádné technické uh, otázky. Možná byste nám mohla obecně eh, říct, jaký je váš pocit z celého tohoto hodnocení po otázkách dalších kolegů. Pan Děkuji. Pan Jergensen, prosím. Děkuji, pane předsedo, také. Děkuji paní Hybnerové. Já jsem byl si jist, že letos to bude snažší než v minulém roce, ale i letos je to složité, protože některé reformy, o kterých jste rozhodli po nátlaku parlamentu, tak tyto reformy byly zahájeny teprve v roce 2008, což očividně znamená, že nebudou viditelné například u absolutoria za rok 2007. A také výsledky, které nám často prezentujete, tak tyto výsledky jsou velice pozitivní především pokud se týče odkladu plateb a různých finančních korekcí a oprav. Takže je jasné, že věci se změnily k lepšímu a že věci, které také jste nastartovali, fungují dobře. Je těžké vyvodit jasné závěry, i když to vypadá, že se ubíráme správným směrem, tak přesto musíme být obezřetní a opatrní a vyčkat dalšího roku a také budoucích let. Uvidíme, jak všechno bude fungovat, protože některé věci, které jste zahájili, nebudou samozřejmě do té doby vidět. Mám na vás několik otázek. Za prvé, týkající se smluvči dohod o důvěře. Já jsem získal v minulém roce dojem, že finalizujete tyto dohody s většinou zemí, ale nyní se mi zdá, že to je jenom pár zemí, které je uzavřely. Můžete nám dát nějakou aktuální informaci o tomto? A potom ještě další otázka o možnosti získávat informace o konečných příjemcích. Způsob, tak jak jsem vás, vám dnes porozuměl, tak mně se zdálo, že nemáte úplný přehled a že není možné získat přístup tedy k seznamu konečných konečných příjemců. Já vím, že to je velká výzva, protože projektů je hodně, ale přes to finanční nařízení, jestliže se nepletu, přesně říká, že by tyto informace měly být k dispozici a také dány k dispozici veřejnosti. Takže jestli mohu začít těmi dohodami o důvěře, možná, že tady bylo jisté nedorozumění, protože my jsme nikdy nebyli tak daleko, že všechny země by tyto dohody podepsaly. Takže my jsme podepsali tyto dohody také pro fond soudržnosti a možná, že by bylo dobré, pro EADF je to Rakousko, Wales, to byla první země, Dánsko, Portugalsko, Slovinsko, Estonsko, Kypr a Anglie. To bylo tedy pro pro fond rozvoje a to bylo pouze pro období do roku 2006. Pro další období jsme tyto podmínky začlenili do nařízení. Takže to je situace u těchto dohod a pokud se týče konečných příjemců, tak tady je jisté nedorozumění, protože my máme iniciativu o transparentnosti, která byla zahájena před dvěma lety. To bylo pro eh, roky 2007 až 2013. Zde jsme požádali všechny členské státy, aby na národních webových stránkách zpřístupnili seznam konečných příjemců a pak také komise měla potom udělat linky z naší stránky na národní stránky, ale to potom eh, jsme nemohli udělat, takže dnes mohu říci, že generální ředitelství Regio, my tuto sekci máme, která nás propojuje, tedy naší webovou stránku se, zemí, se stránkami příslušných zemí, kde je tato informace také zveřejněna. My také dáváme k dispozici adresu této stránky a velká většina členských států tyto informace nyní zveřejňuje. Jsou tady nějaké výjimky, myslím, že jsou to dvě země, Možná, že dnes je situace jiná, ale do, něko, před, do doby před několika dny to bylo, byly jenom dva státy a několik regionů, které to ještě neudělalo, ale my spolupracujeme členský stá, s členskými státy, abychom tyto propasti překonali a já jsem pevně přesvědčena o tom, že všichni zveř, příjemci zveřejnění budou. A to je tedy pro období 2007 až 2013. Just, just a follow-up on... Ještě k tomuto tématu. Bez vědecké studie se mi zdá, že jsou tato data velice složitá pro to, aby to mohla eh, veřejnost standardizovat a pochopit. Takže je třeba navodit jakýsi standardizovaný formát. Možná, že byste nám mohli říci, jak to, tohoto chcete dosáhnout tedy určitého standardizovaného formátu. A můžete nám prosím také napsat jména zemí, které vám ještě nedali příslušné informace a nedali vám také linky, které potřebujete. Děkuji vám za možnost vám toto zaslat a já chci říct si následující. Je tady samozřejmě nařízení, kde jsou formulovány minimální standardy pro členské země, které musí být dodržovány, jestliže se sestavují seznamy konečných příjemců služby v posledních dvou letech velice povzbuzovaly členské státy, aby šly za rámec této minimálně požadované informace nařízením a také povzbuzujeme členské státy v průběhu jednání o programech, aby lépe projekty zviditelňovaly a také, aby politika byla více známa občanům. A chtěla bych také zdůraznit, že to, co nám také v této souvislosti pomáhá, je to, že v rámci nařízení 2007 a 2013 eh, se především také eh, za, zaměřujeme na programy komunikace. Jde o to, aby se také připravila informační komunikační strategie je tady tedy povinnost poskytovat každoročně informace, takže je tady kombinace mezi větší vizibilitou a e, větší komunikací, což potom e, vzbuzuje e, také zájem o to získat informace o konečných příjemcích. Tyto dvě věci dohromady také dále posiluje obě dvě iniciativy, to je transparentnost a komunikace. Jaké další plány máme? To je naše každodenní práce eh, pozbuzovat členské země k tomu, aby jejich informace byly stále kvalitnější. Já my také brzy uděláme první hodnocení stávající situace, vyvodíme závěry a uvidíme, jaké ještě dodatečné opatření a akce budou zapotřebí. Ale máme také síť komunikačních důstojníků, to jsou lidé z jednotlivých operačních programů, kteří se pak scházejí také v Bruselu a oni vědí, že musí respektovat pravidla eh, transparentnosti zakotvená v nařízení. A nevím, zda kolegové by chtěli ještě něco dodat. Ne, není tomu tak, prosím. Chci pouze... Já bych chtěl pouze eh, říci, že eh, v uplynulých letech a v druhé polovině roku 2007 se komise se snažila, aby členské státy a regiony zaslaly ty údaje. Stálo to mnoho úsilí, mnoho peněz. My ještě nejsme stoprocentně u cíle a dělíme vám, od kterých regionů ty údaje dosud nemáme. Myslím si ale, že jsme zde pokročili ku předu. Nyní přichází ten druhý krok, jak zajistit lepší využívání informací, které jsou dostupné. A zde se musíme zabývat a hodnotit dvě věci. Co můžeme dělat proto, aby ta čísla byla nějak strukturovaněji prezentována, aby je šlo porovnávat. To bude velice obtížné, ale musíme se tím zabývat. A ten další bod, eh, který bychom chtěli, aby byl nějak zajištěn a je to i v zájmu členských eh, států, že jednak jsou samozřejmě ta čísla, ale jednak jsou zde i ty kvalitativní informace o těch projektech, které byly konečnými příjemci za pomocí těch fondů provedeny. Pro informaci mám tu paní Gresle, pana Moldera, paní Alaja, pan de Blasio, paní Lučeva a paní Krell. A potom jistě ještě jsou tu dvě další přihlášky. Vaše otázky by měly být podle možnosti konkrétní. Paní Gresle, děkuji. K tomu, co právě řekl generální tajemník, říkám, sami máte vinu, protože tento parlament odsouhlasil uh, Eh, že se budou data zjednodušovat. Ne generální ředitelství pro regionální záležitost, ale regionální ředitelství pro rozpočet to zamítlo. Bylo by to mnohem jednodušší, kdyby náš návrh byl přijat, tedy tolik k minulosti. A to, co bylo dnes předleženo, je, myslím, mnohem lepší a nadějné eh, pro všechno, co musíme v této oblasti do budoucna udělat. Ty písemné otázky jsou nespírně zajímavé, protože jsou spjaty statistikou, statistiky zemí a tyto statistiky jsme získali poprvé, alespoň jsem eh, to neprosadila dříve. Chtěla bych eh, vysloveně za to poděkovat eh, name und shame, kdo by se měl stydět Španělsko. Tady je to více než 50% finančních korektur, které se museli kvůli Španělsku udělat. A proto se ptám, která speciální opatření počítáte pro Španělsko. Tady máme více kandidátů, například Řecko a komis komise se vyjádřila zcela jasně vůči Řecku. Eh, jak jasně se vyjadřujete vůči Španělsku? Mám se ptát dál? Já jsem si myslela, že hned získám odpověď jako kolega Jergens. Ráda bych se dotkla ještě dvou věcí. Neustále znovu jsme požadovali, aby ti, kteří eh, dělají problémy ve strukturálních fondech, se setkali eh, s jiným zacházením. Tady jsme o tom říkali, že na špičce je Španělsko, potom na druhém místě je Itálie, teď nevím, jestli se to týká sociálního fondu nebo jiného, a potom Spojené království. Tyto tři země eh, vlastně způsobily 90 nutných finančních korektur je třeba položit otázku, zda bychom neměli udělat eh, takový eh, seznam platebních eh, agentur, abychom upozornili na tyto záležitosti. Přece tím trpí i ostatní země, když se k ním přistupuje úplně stejně jako ty, kde jsou tak nápadné nesrovnalosti. Jak budete postupovat vůči Španělsku a jak to vypadá s ratingem těch platebních a Eh, notifikačních agentur. A potom v případě předstupní pomoci jsme viděli, že je tu velmi mnoho problémů v Bulharsku, eh, poněkud méně v Rumunsku. Obě země eh, se teď zapojují do strukturálního fondu a bylo by zajímavé se dozvědět, jaká jsou opatření komise, co děláte, abyste připravili tyto země tak, aby byly eh, schopny opravdu korektně spravovat tyto prostředky, abychom nenarážili na tak rozsáhlé eh, problémy, které by vedly i k přiškrcení kohoutku a e, máme tu nařízení o strukturálním fondu, plán ekonomické obnovy. Jaké dopady budou mít tyto návrhy na chybovost? E, dá se to odhadnout a bylo by také zajímavé vidět, v čem spatřujete silné stránky tohoto plánu vzhledem ke kontrole financí a v čem zase slabé stránky, vždy řeknete, tady by mohly být problémy, bylo by to jenom spravedlivé. Stejně se tím budeme zabývat a bylo by pěkné, kdybychom o tom mohli diskutovat již dnes. Děkuji. On, I mean, I maybe would like... Možná bych začal Nikolas Martin, potom pan ředitel a poté budu hovořit já. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tu první otázku, ta se týkala Španělska a rád bych vám poskytl nějaké informace o krocích, které komise pos, ke, ke kterým tedy komise přikročila. Pokud jde o ten uh, fond soudržnosti, kroky na zlepšení systému ve Španělsku jsou podnikány již několik let ze strany španělských úřadů, týká se to několika regionů. V mnoha oblastech bylo dosaženo pokroku a u mnoha eh, regionů již jsme eh, se přisvědčili o tom, že ty systémy fungují řádně. Nicméně eh, některá, některé orgány které poskytují tu průběžnou pomoc, ještě nefungují řádně a proto komise v listopadu roku 2008 eh, přikročila k několika suspenzím. Týkalo se to eh, devíti eh, těchto orgánů a ty musí, post, musí podniknout určité kroky, poskytnout příslušné doklady a pokud to ne, tak potom komise přistoupí k tomu následnému kroku, kterým je finanční korekce. My jsme si vědomi těch slabostí toho systému ve Španělsku, ale přikročili jsme k řádným krokům a funguje tedy proces, který by měl zaročit opravy uspokojivé výsledky e, odstranění těch nesrovnalostí a pokud nikoli, tak samozřejmě přikročíme k těm korekcím a to bude mít dopady na španělský rozpočet. Pokud dovolíte, pane předsedo, já bych ještě k tomu španělskému příkladu něco doplnil, protože to umožňuje rovněž ilustrovat eh, ty problémy, se kterými se někdy setkáváme. Jedním eh, z velkých problémů, se kterým jsme se ve Španělsku setkali a který vedl také k mnoha diskusím se španělskými úřady, se týkal vyhlašování veřejných zakázek. V minulosti se stávalo, že španělské orgány eh, přeložili eh, směrnici nebo transponovali směrnici o zadávání veřejných zakázek do národního práva, neudělali to stoprocentně správně. Nicméně až do poměrně eh, nedávné doby španělským úřadům nikdo neřekl, že to je převedeno do národního práva špatně. A my jsme během těch našich auditů a slyšení eh, zjistili, že ten převod do národního práva neproběhl řádně. Diskutovali jsme o tom s generálním ředitelstvím pro trh a v současné době jsou podnikány kroky na napravení té situace. Nicméně vystává zde otázka, jak máme přistupovat k takovýmto situacím, kdy bylo řádně aplikováno uh, Eh, národní právo, které nebylo správně přetransponováno z té komunitární legislativy. Sorry, if, if... Omlouvám se, ještě bych doplnil několik eh, slov týkajících eh, se Rumunská, Bulharská a dalších kandidátských zemí. Kandidátských zemí. Pokud jde tedy o Rumunsko, a strukturální fondy, konkrétně regionální fond, zde musím říci, že spolupráce s rumunskými úřady funguje uspokojivě. Nemáme pocit, že by zde docházelo k nějakým závažným problémům. Musím však také říci, že pokud jde o období 2007 až 2013, jsme teprve na začátku. Je tedy ještě trochu brzy vyvozovat nějaké závěry. Pokud jde o Bulharsko, zde překvapivě, možná i zde ty politiky fungují uspokojivě. A v případě Bulharska jsme také viděli, že ty mechanismy, které jsme nyní zavedli, skutečně fungují. V Bulharsku jsme například měli e, situaci, e, určitého eh, financování eh, silnic, tam docházelo k případům korupce. A my jsme si samozřejmě tohoto problému byli vědomi a s bulharskými kolegy jsme se dohodli na tom, že veškeré platby budou pozastaveny a že již eh, nebudou podávány žádné další žádosti o platby. Prostě jsme přerušili ten tok financí. A Mm, zjistili jsme ale, že celá ta činnost bude trvat mnohem déle, než jsme původně předpokládali. V souladu s našimi pravidly jsme zavedli ten postup přerušení, suspenze a nyní čekáme na nějakou reakci z bulharské strany a přitom samozřejmě jim se snažíme radit prostřednictvím nějakých eh, doporučení, ale ten problém musí v podstatě vyřešit oni sami. Jakmile to vyřeší, tak my provedeme na kontroly na místě, abychom se přesvědčili, že můžeme podporu znovu obnovit. Myslím si, že takovýto případ ukazuje, že jakmile se ukáže, že je zřejmé, že někde je nějaký problém, tak se rychle a systematicky uplatňují naše eh, postupy. Zdá se tedy, že to funguje. Neznamená to samozřejmě, že by zde nebyly žádné problémy. Nicméně na základě toho systému, tak jak ho dnes můžeme posoudit, máme pocit, že ano, můžeme nadále s ním fungovat a jakmile dojde k zjištění nějakých problémů, platby budou pozastaveny. A také to má určitý eh, dopad určitého tlaku, je tedy vynakládán tlak na ty členské státy, které mají problémy, aby se snažili ty situace řešit. A my, až potom půjdeme to kontrolovat na místě, tak zjistíme, zda ta náprava byla skutečně dostačující. Já bych možná velice stručně ještě zmínila tu eh, chybovost v rámci plánu na oživení ekonomiky to bylo také předmětem naší pozornosti při přípravě zjednodušování. Jak jsem řekla dříve, myslím si, že ta simplifikace, pokud je dobře udělána, může být důležitým faktorem při snižování chybovosti. Protože jednodušší pravidla jsou samozřejmě také snáze, snáze realizovatelná, lépe se jim rozumí. A my, když vysvětlujeme eh, řídícím orgánům a dalším orgánům, jak mají tato eh, zjednodušená pravidla používat a to také může přispět ke snížení chybovosti. Nicméně určité zjednodušení by rovněž mohlo vést ke zvyšování chybovosti, zvláště pokud by to zjednodušení nebylo provedeno řádně. Z tohoto důvodu probíhají konzultace, hovoříme o tom, diskutujeme také s účetním dvorem a Snažíme se zjistit také stanoviska odborníků, tak abychom nakonec mohli vytyčit to, kde se mohou objevit možná rizika Také se snažíme rozšiřovat eh, přístup k té technické pomoci. Snažíme se eh, prostřednictvím konkrétního systému. Snažíme se také eh, zvyšovat počet odborníků, protože v některých oblastech ta pravděpodobnost chybovosti je vyšší. Takže i prostřednictvím té technické pomoci se snažíme snižovat chybovost. Nicméně, jakmile to finanční nařízení projde legislativním procesem, vydáme také poznámky, určité strategie. Také jsme již zahájili dialog s řídícími orgány a snažíme se zjistit, kde by mohlo, mohla být určitá rizika při implementaci těch zjednodušených pravidel. Také bych chtěla říci, že celý tento proces v podstatě probíhá za předpokladu, že nebude ohrožovat a oslabovat systémy kontroly a auditu a nebude tedy vytvářet nějaké další riziko pro kontrolu rozpočtu. Pokud jde o ten seznam těch, eh, kdo neplní uspokojivě povinnosti a neimplementují řádně tu politiku na snižování chybovosti. My žádný seznam, nemá, seznam nemáme, to je pravda. Nicméně ty informace jsou veřejně známé. A já si myslím, že všichni v podstatě jsou si plně vědomi toho, kde k těm chybám dochází. A samozřejmě také my, když rozhodujeme o naší strategii auditu, tak také na základě zkušeností s jednotlivými členskými státy víme, kde je nějaká vyšší pravděpodobnost rizika. Takže komise i členské státy, myslím, mají dostatečnou představu o tom, kde k chybám dochází častěji než v jiných oblastech a musím přiznat, že jsme někdy neměli v plánu připravit nějaký takovýto seznam. My bychom si přáli takovýto seznam, nic takového nám není známo, alespoň z toho vycházím a mám pocit, že by to mělo smysl eh, postupovat obezřetně u výplat. Ty se dají mnohem snáze zastavit než vymáhání vyplacených prostředků. Eh, to, co řekl pan generální ředitel eh, o Bulharsku, ukazuje, že to musíme vyzdvihnout. Kolega Mulder, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych polichotit komisi, protože jsem zjistil, že opravdu fundovaně dokáže reagovat na otázky parlamentu a nic neskrývá. to je dobrá věc. Ale pokrok je relativně pomalý. Jestliže se podíváte na období této komise a tak musíme říci, jestliže na konci cesty má být pozitivní DAS, ale vidíme tam 11% chybovost a to není zrovna dobrá věc. Komise řekla, že akční plán je skvělá věc. Myslím, bylo dokončeno asi 33 nebo 37 akcí, ale akční plán tedy podle komise byl celkově úspěšný, ale jak je možné, že to vůbec není v číslech? Jak toto vysvětlíte? Když komise dnes říká, že akční plán byl úspěšný, ale máme na stole čísla, která máme. A nyní rozpočtový postup pro rok 2009. Já jsem měl ten nešťastný nápad, že 12% regionálních fondů by se mělo dát do rezervy a mezi prvním a druhým čtení komise by mohla se obrátit na členské státy a žádat je, aby reagovali a vyplňovali výroční souhrny, protože komise mi vždy říkala, že chce více, než to je to, co v současné je do eh, v souhrnu. A my bychom jim tedy komisi velice pomohly, kdybychom dali 12% do rezervy, protože členské státy by se potom zaměřily na doplnění těchto informací. Já jsem ale pochopil, že komise je zcela proti tomuto nápadu. Může to komise potvrdit? A jestliže ano, tak proč je proti tomu? Protože si myslím, že je daleko lepší mít veškeré struktury ještě předem, než zahájíte určitá opatření. Vy říkáte, že jste vymohli zpět 1,5 miliardy a to je teda docela slušná částka. Ale samozřejmě jste kdyby bývaly existovaly dobré struktury od počátku, tak jste se tomu mohli vyhnout. A kdyby se dali peníze do rezervy, tak by to bylo dobré. Vy víte, že rozpočtový výbor nás nepodpořil a já jsem slyšel, že to bylo na nátlak komise. Ale myslím si, že by bylo dobré, kdybychom hned na počátku dali něco do rezervy a tak vy byste mohli přesvědčit členské státy, aby dělali to, co od nich chcete. A závěrečná poznámka k Rumunsku a Bulharsku. Musím říci, že já jsem hlasoval pro rozšíření. Já jsem vždy byl pro rozšíření o Bulharsko a Rumunsko, protože se domnívám, že to nastoluje demokracii po celé Evropě. Takže mě nemusíte o vhodnosti rozšíření přesvědčovat. Ale skutečnost je taková, že asi polovina projektu prostě nefunguje a já musím říci, že komise mě trošku mate já se možná měl oslovit Oli Rena. Jak může komise vysvětlit, že dostává Evropský parlament jisté ujištění o tom, že všechny kontrolní mechanismy fungují a jsou tedy zřízeny a potom se ukáže, že tomu tak není. Uh, Pokud se týče Bulharska a Rumunska, tak já sama jsem ze státu, kterému nadále říkáme nový členský stát. A má, existují předvstupní období, kdy existují fondy, které mohou potenciální členské státy připravit na účast na politikách Unie. Vždy takovýmto nástrojem byla ISPA, máme v tom předstupním nástroji stejné mechanismy jako u strukturálních fondů. To znamená, že v předstupním období se vyjedná v zřízení, vytvoření systému, tedy kvality, kvalitních eh, systémů a potom tady máme potom praxi. Před ISPou to byla IPA. A také musíme brát, vzít v potaz, že toto jsou politiky, které jsou vlastně první prověrkou toho, jak fungují také jiné orgány zprávy, jak funguje spravedlnost, tedy Eh, potom jak fungují například otázky veřejných zakázek a tak dále. To znamená, že to, to také velice souvisí s tím, do jaké míry fungují všechny správní orgány a pak teprve v průběhu implementace se po vstupu se objeví tyto velké problémy. mnoha já nechci nikoho obhajovat, protože já vím, že musíme udělat eh, všechno proto, abychom měli stoprocentní jistotu toho, že všechno půjde dobře. Ale je tady také možnost, že systém, který vypadá dobře, který plní, splňuje veškerá kritéria na papíře, potom v praxi při implementaci tyto systémy nefungují účinně. Například u výběrových zakázek vidíme mnoho případů, kdy existují tedy národní zákony, které odpovídají evropskému právu, ale potom ty prováděcí ustanovení jsou tak komplikované, eh, eh, že pak nefungují. Takže je tady zapotřebí ještě obrovské množství práce. To jsou lidé, naši lidé tedy z různých generálních ředitelství, kteří musí tuto práci zvládat a objevují nesrav, nesrovnalosti v systému, který na začátku na papíře vypadá v pořádku. Takže my musíme také vyvodit závěry a lekce ze vstupu Bulharska a Rumunska a já si myslím, že generální ředitelství pro rozšíření nyní pracuje daleko obezřetněji a také hodnotí aspekty systému daleko opatrněji než v minulosti. Ale jak jste řekl, tak nikdy není pozdě a proto spolupracujeme s orgány, e, provádíme také audity, spolupracujeme s kontrolními orgány, tak, aby nedošlo k žádným dalším nesrovnalostem, například při refundaci. Takže opravdu musíme mít větší pojistky před vstupem, že všechno bude fungovat. Pokud se týče akčního plánu a um, kdy může opravdu ukazovat výsledky. Akční plán obsahuje celou řadu opatření ve vztahu také s ukončením období 2000 až 2006. My jsme tedy přesvědčeni o tom, že ukončení programu z tohoto období povede k tomu, že chybovost také se sníží. A já jsem přesvědčena o tom, že v roce 2010, až bude tento proces dobře probíhat, tak doufám, že zde zbudou pouze reziduální rizika, tedy že chybovo se sníží. Bude také důležité pro nás vidět, a vidět, že opatření, která jsme udělali, vedou k výsledku. A také veškerá nápravná, opravná opatření, která jsme udělali v posledních letech a o čem také informoval účetní dvůr. Šlo o to, abychom vyčistili takové ty nepravidelné, tedy ne, nesprávné náčísla. čísla a pokud se týče průběžných plateb do roku 2000, v letech 2007 až 2013, tak já reálně se domnívám, že největší část výdajů eh, se odehraje v příštím roce a v roce 2011 to je takový skromný názor, ale myslím si, že skutečnost, že máme akční plán, že jsme vedli složité diskuse o systémech implementace v členských státech, tak toto vzbudilo také velké povědomí, to znamená, že členské státy si uvědomují, že musí sami přispívat ke snížení chyb, výskytu chyb v jednotlivých projektech a programech. Musíme se dostat trochu dále, paní komisařko, a musíme se dívat na čas. Paní Ajáles, máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poblahopřát našemu panu zpravodaji, panu Odimu. Škoda, že musel odejít, ale chtěla bych opravdu eh, podpořit, co řekl, pomohl nám, abychom všemu lépe porozuměli, abychom eh, pochopili i ten obsah. Chtěla bych také poděkovat paní komisařce Hübnerové za to, že je k dispozici parlamentu. Spolupráce na základě řízení o udělení absolutoria v loňském roce to byla opravdu pořádná práce, abychom nalezli nástroje, abychom posílili nejslabší část kontinentu. A to je vždy takový průsečík aktivit s členskými státy. A mě opravdu těší, že v některých případech vznikl akční plán ve snaze se vyvarovat chybám, které se projevily v minulosti. Španělská vláda v důsledku těch problémů s realizací eh, bude jistě k dispozici. Mám otázku v souvislosti se současnou situací, se současnou hospodářskou krizí jak to vypadá s uplatňováním akčního plánu, eh, zejména vzhledem k těm důležitým aspektům zjednodušení, abychom usnadnili veškerá opatření i kontroly, abychom vytvořili jednodušší řízení. Ne, mělo by to být přizpůsobování se realitě, ale tomu systému řízení, do jak jaké míry bychom se měli chopit té možnosti, té příležitosti, kterou nám skýtá krize, abychom eh, ještě více prohloubili to zjednodušování například u kontrol ex post nebo u průběžných eh, plateb. Přece je možné uh, využít této příležitosti. Všichni se snaží zkracovat lhůty, aniž by ale oslabili celý systém kontrol. Myslím si, že teď by to byl takový vhodný okamžik. V souvislosti s tím, co řekl generální ředitel, co se týče těch kvalitativních zlepšení, to my také očekáváme. Učinili jsme velké úsilí, abychom zlepšili i lepší využívání prostředků členských států aby každé euro z prostředků evropských daňových poplatníků bylo opravdu vynaloženo co nejlépe, ale musíme zlepšovat eh, tuto kvalitativní část. Je to důležité, aby každé euro bylo správně vynaloženo, abychom jeho vynaložení odůvodnili a musí to být také v souladu s původním plánem. Dále bych si přála, abychom v příštím rozpočtovém období opravdu snížili míru chybovosti je to výsledek dlouhodobé činnosti, za to bych chtěl také komisi poděkovat. Bude to sice už další bod, ale komise se zaměřila na to veškeré úsilí, které podniká, aby dosáhla co nejnižšího rizika a akceptuje také určitou modifikaci toho přijatelného rizika chybovosti. Musíme se také opírat o e, metodiku a způsob práce účetního dvora. A i tady máme e, dojem, že nás čeká opravdu sisyfovská práce. Paní Kaliuta řekla, že se situace zlepšuje, ale musíme i v tomto ohledu pokročit dál. Jistě, chybovost se musí zlepšovat, ale účinná kontrola je v, v každé administrativě je důležitým nástrojem. A pokud eh, bychom tady nepokročili dále, tak by to byl velký neúspěch, také zejména ve vztahu k novým členským státům. Paní komisařka, jak sama řekla, pochází z jednoho z nových členských států. Já jsem ze Španělska a mám poslední otázku, když hovoříme o tom prohlášení důvěry, které eh, podepíší členské státy jako Kypr, Dán, například Dánsko. Dobře, ale členské státy jako Španělsko nebo jako Německo, paní kresle. Teď je Španělsko na tom seznamu. Jsou decentralizované státy, kdy eh, kontaktní osobu pro vás je sice stát, ale ty platby se uskutečňují na mnohem nižší úrovni Eh, tyto státy mají tak komplexní strukturu. Mohli byste pomoci těmto členským státům, aby se opravdu eh, vypořádali s tou chybovostí a mohli eh, <clears throat> podepsat to prohlášení o důvěře. Prosím o kratší otázku. Tam v podstatě nepadla žádná otázka, ale pokud jde o Španělsko, tak já k tomu mohu říci to, že já ten španělský systém vidím tak, že je velice komplikovaný a proto podepsat eh, tu dohodu o důvěře by pravděpodobně vyžadovalo nejprve nějakou dohodu mezi těmi národními a regionálními orgány a možná to je jeden z důvodů, proč Španělsko fyzicky nebo technicky nebo právně nebylo dosud schopno podepsat dohodu o důvěře. Španělsko navzdory těm problémům v uplynulých eh, letech je ale také jednou ze zemí, eh, která přiznává ty chyby a zapojuje se do procesu zlepšení té situace a je to velice poctivý a čestný partner v tom úsilí o eh, zbavení se určitých kontaminovaných projektů. To je důležité upozornění, které občas máme i jinde. Ochrana finančních zájmů. Ne ti, co se dopouštějí nejvíce chyb, nebývají i největšími gaunery, ale to jsou ti, kteří tomu jenom přihlížejí. To je potom úkolem zpravodaje, aby eh, odlišil zno od plev. Pan de Blasio. Děkuji, pane předsedo po té, co jsem si vyslechl všechny příspěvky, jsem nabil dojmu, že tato operace způsobená nejnovějšími technologiemi vede k tomu, že nemocný pacient je nadále na smrt nemocen a že tu hrozí nebo spečí, že zemřem. Přesto bych chtěl poděkovat komisi a zejména paní komisařce za to, že se snažili na základě našich návrhů vypracovat a uskutečnit nová opatření a doufám, že budou brzo korunována úspěchem. Navzdory tomu, co účetní dvůr skonstatoval, si myslím, že většina členských že jsou závažné problémy v některých členských státech, některé platby jsou nepravidelné. Já teď hovořím o mé vlasti, o Maďarsku a musím říct, že pravidla se nezjednodušila. Není naší přístup k finančním prostředkům. V Bruselu se ukazuje prstem na Maďarsko, v Maďarsku zase na Brusel. Situace se nezměnila. Chybovost byla dříve 12%, nyní je 11% a mám tedy si první otázku, eh, která zní, jak eh, vzniklo těch 11 míra chybovosti. Je to nějaká částka, která zahrnuje ještě předchozí resty, nebo se týká jenom toho daného roku. Pokud se týká jenom toho daného roku, tak nemůžeme počítat se zlepšením. 3,5 miliardy eur byly na základě kontroly nesprávně vynaloženy a jak je možné vymoci tuto částku zpětně. Dále, co se týče zprávy účetního dvora. Účetní eh, dvůr eh, pochválil kontrolní mechanismy s tím, že se oproti dřívějšku zlepšily. a nevylučuje, že problém není na úrovni členských států, nýbrž na úrovni konečných spotřebitelů, protože většina chyb vzniká Eh, právě v eh, procesech zadávání veřejných zakázek. Zdá se, že tedy k těm srovnalostem eh, dochází mezi spotřebiteli. Abych se vrátil ke Španělsku. Ve zprávě účetního dvora čteme, že kromě těch velkých problémů se objevily i velké příjemné problémy, například mezi eh, v jurisdikci. Takže eh, na úrovni členského státu eh, vycházeli z toho, že to není chyba. Pokud E, nejsou všude stejné definice. Chceme-li srovnávat jablka s hruškami, tak se nám nepodaří vyvodit správné závěry. E, to zahrnovalo otázku na účetní dvůr. Chtěla by paní Kaliulajt zareagovat na tu chybovost 11%. Co to všechno představuje? Thank you. Děkuji vám. E, ano, týká se to toho, jakou povahu ty chyby mají a také toho, zda tedy to jsou chyby z roku 2007. Ano, všechny ty chyby, které jsme při auditech zjistili, byly z roku 2000, eh, byly v roce 2007 a jsou tedy z období z tohoto období, protože v letech 2000 až 2006 ještě žádné průběžné Eh, platby neprobíhaly. Tam jde o to, že v podstatě tam došlo eh, k nějakému eh, vyplacení toho, co vyplaceno být nemělo a jsou to, je to kombinace těch chyb týkajících se způsobilosti a také té přesnosti. Ty chyby týkající se té toho té způsobilosti. To znamená, že se peníze v podstatě poskytly na něco, na co podle pravidel se poskytovat eh, nemají. Potom jsou tam ty takzvané okurenční chyby, chyby výskytu a potom ještě ty chyby týkající se eh, přísnosti, eh, přesnosti. A potom jsou tam ještě takzvané compliance errors, to znamená chyby týkající se schody s těmi pravidly a ta se nedají nějak kvantifikovat. A vy samozřejmě uh, zmiňujete správně, že mezi těmito chybami jsou například chyby při zadávání uh, veřejných zakázek. Také uh, zde padla slova o důležitosti uh, zlepšování celého toho uh, systému. A ty eh, rizikové, eh, odhady těch rizikových sum jsou mnohem vyšší než v minulosti. A také je třeba říct, že se zlepšuje efektivita těch eh, opatření směřujících k nápravě na úrovni členských států. Otázka je, do jaké míry zde tedy dosahujeme úspěchu. Určitý úspěch zde je, nicméně dosud nemá přímý dopad na tu míru chybovosti. Velice krátce. To, co řekla paní i tak tomu se chci vyjádřit. Problém 11%, který se týkal dvou průběžných plateb v roce 2007 a také vazba na akční plán. To znamená, když akční plán byl zahájen v roce 2008, tak v podstatě rok 2007 již dávno běžel, to znamená, a nemohla se to samozřejmě projevit, to znamená, že nemůžeme mít změny v roce 2007. A komise již řekla, že se snažíme o to, aby členské státy dělali auditorskou činnost formou našich opatření, které navrhujeme akčním plánu. A e, e, nyní ukončujeme programy 2000 až 2006 a 2007 až 2013. Všechno tu chybovost můžeme posoudit, až budeme mít v ruce skutečné výdaje. To znamená, že to bude v obou dvou případech v roce 2010 až 2011. Paní Lubčeva, prosím. Paní komisařko, dámy a pánové, debata o absolutoriu nám dává možnost hovořit o problémech eh, zákonného čerpání fondu jak členskými státy, tak i kandidátskými a tedy novými zeměmi. Účetní dvůr a také komise ukázaly, že došlo ke zlepšené kontrole fondu, ale chybovost je 18 Když hovoříme o chybách a také o porušeních, chci položit několik otázek. Možná že zkušenost starých členských zemí může ukázat, že se opakují určité chyby a pak by komise mohla zabránit opakování těchto chyb a zabránit tomu, aby země nedělaly stále stejné chyby a přebíraly je například e, nové země. Když hovoříme o předvstupních fondech, tak ty se týkají také Bulharska mé země. Já se domnívám, že v průběhu předstupního období země dostávají skutečně zásadní eh, podporu od EU, tak aby se mohli dobře připravit na vstup také v, této obdo, v tomto období má komise v jednotlivých zemích zastoupení. Myslí si komise, že veškerá potřebná opatření byla udělána předstupním období tak, aby to neprosakovalo například do období po vstupu. My tady máme například problém s výběrovým řízení a my jsme také zažili v Bulharsku pozastavení plateb a to je velice závažná sankce. Je to velice dobrý nástroj, tedy jak eh, dotlačit určitou zemi, aby dodržovala veškerá kritéria, ale v Bulharsku došlo k ekonomické krizi taky a musím říci, že ta na nás dopadá velice silně. Země, tedy Bulharsko, již schválilo e, opatření na překonání vyskytlých problémů, také již sledujeme eh, všechna tato opatření, ale všechno to určitou dobu trvá. Nejde to přes noc. Já také chci říci, že naše vláda, její zástupci jsou ochotni přijet sem a být slyšeni v tomto výboru, tak aby například tedy země jako naše eh, Bulharsko se stalo spolehlivým partnerem a také, abychom eh, dokázali všechna opatření Eh, vykonávat řádně. To bylo spíše skonstatování. Já jsem už ráno musel říkat, hovoříme o tom, co se stalo, můžeme k tomu zahrnout trochu záležitosti roku 2008, ale teď jde o absolutorium roku 2007. Máme několik řečníků, pana komisaře, který čeká venku. Já jsem dnes dopoledne musel eh, vzít slovo některým ohlášeným eh, diskutérům dělám to nerad, ale musím, pan Kaliga. Děkuji, pane předsedo, mohu být stručný. Jde o přijetí managementu. Je to dynamický proces. Ehm, současnost se je ovlivněna minulostí a tyto události mohou vést k tomu, že tedy e, v příštím roce přijmeme tento způsob řízení, ale chci se vrátit ke slovům paní komisařky to, že bude zvolen tvrdší přístup a to vítám. V prvních letech legislativního období se hodně komentovaly případy podvodu a dnes se zaměřujeme stále více na nesrovnalosti které jsou velice často způsobeny tím, že vnitrostátní zákony nejsou eh, v souladu eh, s právem společenství, například eh, co se týče zadávání veřejných zakázek, nejsou na stejném základě, proto vzniká v členských státech tolik problémů ale přesnost, správnost eh, vydávání zákonů se mezi tím zlepšila. Rád bych hovořila o tom balíčku, který vypracovala komise, abychom čelili hospodářské a finanční krizi. Jeden z důležitých aspektů je vynaložení strukturálních fondů pro členské státy a eh, zejména navýšení eh, plade zálohových a průběžných. Jak komise, tak účetní dvůr řekli, že jedním z nejsilnějších nástrojů, které komise ještě má, eh, aby mohla kontrolovat zprávu strukturálních fondů, je takový, eh, aby se eh, zdrženlivě postupovalo o průběžných pladeb členským státům, ale chtěl bych vědět, jak bude udělování absolutoria vypadat nyní i v budoucnosti, jak se bude eh, komise dívat na tento rozpor při vyplácení průběžných plateb členským státům a při jejich zadržování, když se objeví nějaké problémy při kontrole. Velice rychle odpovím. Za prvé, my ve spolupráci se členskými státy se snažíme zajistit, že ty systémy budou eh, skutečně v souladu. Dokud ty systémy nebudou v souladu, žádné prozatímní průběžné platby probíhat nebudou. Důležité je, aby na období 2007 až 2013 členské státy skutečně začaly využívat peníze, které již od komise obdržely ve formě záloh. Já nevidím nějaký rozpor zde, protože je to v zájmu jednotlivých členských států, aby na konci nebyly žádné ty procedury zpětního, zpětného získávání fondů a tak dále. Paní Krel, děkuji pane předsedo za možnost zde Eh, hovořit. Já už teď eh, mám špatné eh, svědomí, protože jsem všechno jiné než kontrolorka. Já jsem ta, která se s dalšími kolegy snažila vést politiku ve smyslu integrace v regionech. A já jsem také jedna z těch, které jsou oslovovány těmi, kteří realizují projekty, obcemi. Proč to všechno tak stěžujeme, že to skoro už vůbec nestojí eh, za to eh, s takovou námahou uskutečňovat projekty. A tady je jasné propojení s kontrolou, proto jsem velice vděčná panu Odimu, že eh, hovořil na téma zjednodušení v posledních týdnech a měsících jsem se opravdu intenzivně zabývala tímto rozporem. Chceme v regionu realizovat politiku a chceme, aby se řádně vynakládaly prostředky daňových poplatníků. A je tu proto takovýto rozpor, protože v našich myšlenkách eh, chceme pokud možno přesně stanovit, jak se smí vynaložit každý jednotlivý cent a šli jsme tak daleko, že jsou pravidla tak komplikovaná, že pro každý region potřebujeme tlustou knihu, aby to vůbec bylo vysvětlitelné a neřeš, nemluvím o té národní nebo regionální byrokracii, která se k tomu ještě pojí. Prosím pro to, abychom vytvořili srozumitelná, jasná, transparentní pravidla, která by a priori nevedla k chybovosti. Na druhé straně bych chtěla ještě jednou jasně říci, 11% chyb to je příliš mnoho. E, musíme se dostat na nižší úroveň. Na druhé straně 11% chybovost neznamená 11% podvodů. E, e, pan zpravodaj a i komise to řekli zcela jasně, ale když to otočíme, to neznamená, že každý, kdo se dopouští chyb, je podvodník podnik. Já apeluji na vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, nepracujte eh, v regionech a v parlamentu podle jednoho měřítka a to, že tu jsou snahy o podvod. Tam prostě, kde se pracuje, se lidé dopouštějí chyb a zejména v oblasti, kterou chceme v parlamentu zvláště podporovat, aby se tam prosazovaly inovace, aby ve strukturální politice se dosahovalo eh, trvalých efektů a s inovací jsou zpěty chyby. To je logické, je přece přece nutné nejprve vyzkoušet, co by mohlo fungovat. Když ale vyšší chybovost povede k tomu, že se e, zastaví průběžné e, platby e, v určitém programu, protože se nesmí překročit určitá míra chybovosti, kam to povede členský stát nebo region, budou tedy dělat staré osvědčené projekty buď postaví nějakou silnici nebo správní centrum nebo bude sanovat průmyslovou oblast tak, jak to dělali vždycky, ale to eh, nepovede nijak dál. Musíme rozlišovat mezi těmi, kteří chtějí eh, vynakládat peníze, prosazovat určitou politiku a těmi, kteří musí eh, kontrolovat a mají a nalézt mezi nimi společnou bázi, aby návrh komise se nezastavil, ale rozvíjel se dál zejména v otázce zjednodušení. Souhlas na straně komise? Děkuji za slovo, pane předsedo Eh, potýkáme se s vysokou chybovostí ale potýkáme se také s nedostatečnou spolehlivostí se kterou tuto chybovost zjišťujeme. v čem je problém? evropské politiky zejména politika soudržnosti a zemědělská politika vedou k milionu plateb ročně. toto číslo je skutečně příliš vysoké a troufám si tvrdit že je také neskontrolovatelné samozřejmě za předpokladu že nechceme zásadním způsobem rozšířit účetní eh, dvůr a další kontrolní instituce které máme k dispozici. danou situaci řeší komise tím že volá po snižování počtu chyb a volá po zjednodušování systému. já se domnívám že to nestačí že je potřeba jít dále logický závěr z dané situace vidím v tom že je potřeba zásadním způsobem zredukovat evropské politiky tak aby se snížil počet plateb ročně. zajímalo by mě co si o tomto návrhu myslí paní komisařka. děkuji. Jistě se pokusíme ten počet pladeb, které realizujeme ročně snížit, ale ten systém, který dnes máme, že je, tedy se skupujeme, by měl pomoci. A potom ještě jeden bod, na který bych chtěl upozornit, a to možná eh, by mohl pomoci v budoucnu obcím, eh, když eh, provedeme tuto paušalizaci. Tento návrh byl eh, inspirován komentářem účetního dvora. Větší paušalizaci pro drobné projekty. Myslím si, že to by eh, mělo také snížit tu byrokracii, tu administrativu aniž eh, bychom museli nějak oslabovat tu kontrolou výdajů. Pro ty kolegy a eh, kolegyně, kteří tu včera nemohli být, eh, bych chtěl říci, že jsme valnou část včerejšího odpoledne věnovali diskuzím o přípustné míře rizika. To je také jedna iniciativa našeho výboru. Nejsme nepřátelé vynakládání peněz, ale mají se rozumně vynakládat. Děkuji, pane předsedo, mohu být velice stručný, protože Pět Kostanc a další předřečníci se dotkli tématu, o kterém bych i já chtěl hovořit. Proto budu stručný, ale přesto eh, bych eh, chtěl neopomenout tuto příležitost. Chtěl bych poděkovat paní komisařce za to, že tak poctivě odpovídala na všechny naše otázky a že je k dispozici. To ukazuje, že takto můžeme dospět k lepší spolupráci. Ano, pane předsedo, máte pravdu vlastně hovoříme o udělení absolutoria za rok 2007, ale cílem není eh, posuzovat jenom minulost, abychom ukázali, že jsme k tomu oprávněni, ale eh, máme také zlepšovat metody a spolupráci v budoucnosti. Proto má otázka eh, ke stanovisku paní komisařky a i kolegové o tom hovořili. Jak se díváte na eh, současnou nouzovou situaci v Evropě, eh, kdy eh, trpíme touto recesí. Jak vidíte možnost vyřešit kvadraturu kruhu, aby tyto platby nebyly problematické, aby se schvalovaly rychleji, aniž by se tím zvýšovala rizika, aniž by se nijak neopakovala ohrozila spolehlivost těchto pladeb. A pokud mohu ještě jednu otázku, pokud na to zodpovíte, odpovíte teď eh, tak dobře nebo v budoucnosti, jaké kroky plánujete eh, do budoucna, tak jako o tom hovořila paní Lubčeva, které konkrétní kroky plánujete do budoucna, abychom dosáhli pokroku? Menší byrokratizace, eh, rychlejší vyplácení B, přijímání nových témat, nových cílů, eh, které eh, dříve nebyly vhodné pro podporu z evropských prostředků. A poslední otázka, jak jsem četl v tisku, je pravda, že se o 2 až 4 zvýšily zálohy pro Rumunsko, zatím to to bylo eh, po eh, dohodě s eh, parlamentem. Pokud ano, je to obecné zvýšení a nebo se diferencuje mezi jednotlivými zeměmi. To se týká budoucí spolupráce, nesouvisí to bezprostředně s absolutoriem. Děkuji. Velice stručně, protože ta problematika je široká. My jsme na krizi reagovali využíváním této politiky jako takovou investiční podporu, největší mezi těmi evropskými politikami a rozhodli jsme se plně využít té stávající flexibility toho systému. Rozhodli jsme se eh, rozšířit eh, způsobilost eh, fondů a také ve velké míře zjednodušit ta strategická opatření, která jsou ve prospěch malých a středních podniků v souvislosti s nedostatkem likvidity, v souvislosti eh, tedy eh, s těmi problémy na, eh, s úvěry. A také jsme se rozhodli pro zjednodušení, které by přineslo více peněz na trh na začátku celého toho procesu, spíše než na jeho konci to také znamená dodatečné zálohové platby. To bude vyžadovat eh, změnu nařízení, které členské státy podpořily a které v současné době je v parlamentu a čeká na schválení. Rovněž to zahrnuje jak EU 15, které se shodlo na 2,5, které tedy dostane 2,5% e, navíc a EU 10, které dostane o 2% navíc, tak, aby měly malé a střední podniky k dispozici více hotovosti. A také to přispěje těm e, místním obcím. Také jsme e, se shodli na tom, že je že jsme tedy eh, již eh, využili určité navýšení v oblasti klimatických změn a energetické politiky a že je eh, třeba tedy i těmito prostředky podporovat projekty v oblasti energetické účinnosti. Myslím si, myslím si že Eh, zjednodušení a zrychlení využívání té pomoci za současného respektování systému kontroly rozpočtu přispěje a pomůže evropskému hospodářství vymanit se z té současné krize. V současnosti jsou tyto investice potřeba na oživení hospodářské dynamiky a eh, to oživení musí eh, vzejít právě z té místní a regionální úrovně a z tohoto důvodu je tato politika v tomto okamžiku tak důležitá. Dobře, děkuji. Podívejme se ovšem na to, abychom tu za dva roky zase neseděli ve výboru a neřekli pro boha, eh, my jsme to věděli, bylo to šité horkou jehlou nejenom tady v Bruselu, ale i v jiných hlavních městech. Promiňte, že to říkám. Paní Lukurtu, máte slovo. Sí. Děkuji velice stručně, pane předsedo. Přeji všem dobrý večer, všem kolegům a také paní komisařce. Já jsem chtěla pouze vyjádřit eh, velice pozitivní dojem eh, z toho, co přednesla paní komisařka Hybnerová, pokud jde o ty výsledky dosažené v roce 2007 a také pokud jde o ty první eh, dopady implementace akčního plánu. Velice jasně to svědčí o tom, jak je důležitá spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí také, pokud jde o absolutorium eh, rozpočtu. A je to velice dobrý příklad ze strany Evropské komise, že skutečně respektuje závazky e, vůči tomuto výboru a také vůči celému Evropskému parlamentu. Na druhé straně Implementace toho akčního plánu je podle mého názoru zásadní také pro eh, snižování chybovosti při realizaci strukturálních fondů. Dnes odpoledne jsme o tom široce hovořili a také ty údaje, o kterých hovořila paní komisařka, pokud jde o korekce a pozastavení, ukazují, že eh, jsme na dobré cestě, jdeme dobrým směrem. A také jsem velice ráda, že mnoho kolegů zde hovořilo, a také o tom hovořila sama paní komisařka, že je zde nezbytné zjednodušit postupy a pravidla. To je naprosto zásadní proto, abychom mohli snížit počet chyb a abychom mohli lépe vynakládat prostředky strukturálních fondů. Účetní dvůr samotný podle mého názoru zdůraznil určité zlepšení při realizaci fondů. Na druhé straně samotná skutečnost, že oproti předchozí zprávě za rok 2006 máme pouze tři programy z 16, které jsou neúčinné. To si myslím, že je dobrým signálem do budoucnosti. Co více k tomu dodat? Chtěla jsem ještě možná doplnit jednu věc, která se týká této zprávy. Já doufám, že ta spolupráce mezi parlamentem a komisí bude pokračovat, protože čím silnější bude tato interakce, tím účinnější bude fungování a práce evropských institucí a také kvalita toho, co se předkládá k dispozici členským státům. Paní komisařky bych se chtěla zeptat, jakým způsobem by měl být v roce 2009 dokončen ten akční plán. Äh, ano, a poslední má slovo pan Ulbricht. Děkuji, pane předsedo. Okay. Okay, thank you. First, uh, uh two remarks and... Dvě poznámky a dvě otázky mám. Myslím si, že je důležité, že jste zdůraznil, že diskutujeme o roce 2007. Je důležité, abychom o tom diskutovali zde právě ve výboru pro kontrolu rozpočtu. My nemůžeme posoudit rok 2007 na základě informací o roce 2008, protože to jsou dvě různé věci. Takže my musíme znát také tendence z roku 2007, protože akční plán byl schválen eh, v roce 2008, protože akční plán vlastně reagoval na situaci v letech 2006 a 2007. Druhá věc v našem výboru stále diskutujeme o rozdílech mezi účinností a chybami, chybovostí. To jsou velice zajímavé otázky z hlediska korelace chyb a účinnosti politiky po několika letech. Nechci říci, že více chyb se rovná větší účinnost. Ale je to vždycky tak, že horší politika je výsledek chyb. Nemůže to být také, že chyby jsou vždy také pouze důsledkem, ale to je všechno propojené a vždy také účinnost se kontroluje teprve po několika letech po ukončení. A my slyšíme závěry v parlamentu, že kvůli postupům a chybám bychom měli na určité politiky úplně zapomenout. Já se omlouvám, ale to je šílené. My diskutujeme o postupech, pro procedurách, o chybách, ale potom problémy účinnosti politiky leží úplně nikde jinde. Ale nyní otázky. První otázka je tady skutečné nebezpečí na straně příjemců, že taková ta debata v Evropském parlamentu povede k větší a ne menší kontrole, nepovede ke zjednodušení, ale k větší kontrole. Proto se ptám, co hodlá udělat komise pro to, aby nebyla na úrovni úrovni větší kontrola, ale účinnější kontrola. Neboť také zde uvádí účetní dvůr různé typy kontrol. A můžeme také říci, že jednu kontrolu pro budeme dělat třikrát, takže pak budeme mít třináct kontrol dohromady, protože všichni se bojí kontrol. Takže tady není otázka kolik, ale jak lépe. A potom také další otázka, to je otázka pana de Blázia, protože v naší debatě vidíme, že existuje existují různá kritéria způsobilosti eh, v členských státech na národní úrovni a, a na evropské úrovni. To, co je způsobilé na národní úrovni, to pak není způsobilé na úrovni Evropské unie. Takže mě by zajímalo, jak to může také vést k chybám, protože lidé mohou něco zaplatit na, úrovni, na vnitrostátní úrovni a jestliže použijí stejný postup na evropské úrovni, tak potom je to chyba. A proto se často příjemci dostávají do pasti. Já nevím, jak na to jednoduše odpovědět. Možná, že bychom měli mít jednu legislativu pro celou Evropu, ale to není snadná věc. Ještě na závěr, pane předsedo. Ping-pong je velice zajímavý postup, my bychom to měli také používat v našem výboru, i když to nejde vždy úplně nejrychleji. Ano, my se musíme také nau, po, naučit, jak postupovat někdy rychleji. Takže na toto komise ještě odpoví právě proto, protože hovoříme o přípustném riziku. Pane kolego Olbrichte, tak jsem vytáhl několik čísel z výboru z, ze zprávy komise. Takže čísla, která máme od komise, říkají eh, regionální fond 0,7%, u sociálního fondu 0,8%, to jsou překvapivě nízká čísla. Byla by lepší, kdyby byla vys, vyšší, to je náš závěr, neboť tam, kde jsou vyšší, tam máme také lepší výsledky. To je jenom pro informaci. My jsme vám to také rozeslali. Chce se komise ještě vyjádřit eh, k otázkám kolegy Ulbrichta krátce a bezbolestně. Eh, eh, já eh, znám pana poslance Ulbrichta, myslím si, že to byly řečnické otázky, protože odpovědi na ně všichni známe. Já jsem pevně přesvědčena o tom, že tato debata pravděpodobně bude mít velké dopady také mimo tuto místnost a mimo Brusel. Ale já tuto debatu chápu tak, že my všichni chceme uh, dojít k nějakému lepšímu systému, pokud jde o jeho řízení, jeho spolehlivost a také pokud jde o ty jeho výsledky. Konkrétně doufáme, že tato debata nám rovněž pomůže jednoho dne dospět k jednomu systému auditů a národních eh, prohlášení. Já si domnívám, že jdeme určitým směrem pouze nevidíme dosud eh, výsledky, ale když se podíváme na některé členské státy a na některá ta národní prohlášení, na reakce v souvislosti s hospodářskou krizí, tak eh, se objevují náznaky toho, že dosahujeme kritické masy, která nám po roce 2013 umožní snížit náklady na kontrolu a umožní zefektivnit te, celý ten systém. Protože já se domnívám, že velice důležitý je také dopad této politiky na evropské hospodářství a evropskou společnost. Na to občas zapomínáme. My veřejně většinou hovoříme o těch těchto aspektech, ale jsou zde také jiné aspekty, o kterých se tak často nehovoří. Pokud jde o vaši druhou otázku, zde tu odpověď nevím, asi to nelze kvantifikovat, ale e, řekla bych, že toto je vlastně ten nejvíce kontrolovaný e, systém e, z těch veřejných politik v žádných jiných systémech tolik kontroly neexistuje. A tento aspekt té politiky je také třeba vzít v úvahu pravděpodobně cesta, kterou bychom se měli kupřed, ubíha, ubírat eh, kupředu v budoucnosti, je eh, také přihlednout k té politice v tom národním kontextu a tu evropskou a národní strategii určitým způsobem sjednotit. Ale ta otázka je velice otevřená. Snad by mohl účetní dvůr ještě zareagoval, zejména na ten poslední příspěvek? Děkuji. Já jsem chtěla komentovat jeden aspekt. Ta první otázka, na kterou jste se ptal. Zda pokud máme více chyb, zda to je horší politika, nebo zda můžeme mít dobrou politiku i s více chybami. Pokud eh, budou členské státy mít eh, dobré postupy, a že tedy projekty budou mít eh, možnosti, jak ty fondy získat. Ale pokud například z nějakých eh, časových důvodů takové některé eh, problém, programy již končí a musí být nahrazeny nějakými jinými programy, tak potom samozřejmě ty dopady jsou negativní. Děkuji. Děkuji za tu dlouhou a podrobnou debatu. Děkuji také zpravodaji, kterého bych chtěl ještě jednou omluvit. Děkuji komisi, účetnímu dvoru, všem kolegům, všem kolegyním a uzavírám tento poloviční bod a udělám velice krátkou přestávku, aby se mohl personál obnovit a potom budeme pokračovat v diskuzi s komisařem.